Ehm, února. Navrhuji, aby tyto mandáty byly prohlášeny za platné. Jsou nějaké námitky vůči tomuto? Není tomu tak, takže eh, platnost těchto mandátů byla potvrzena. A pan poslanec Roger Helmer mi sdělil, že už eh, nebude, není členem eh, skupiny ECR a s platností od 5. 5. března se ehm, k tomuto ehm, připojil k frakci e FD. Dále co se týče frakcí